Dobré ráno, vážení kolegové. Pokud se usadíte, tak můžeme zahájit dnešní jednání. Thank you very much for giving me your attention. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. V prvé řadě bych ráda přivítala nového člena našeho výboru, pana Ruperta Matthewse. Pan Rupert Matthews nahrazuje našeho kolegu, pana Duncana. Co máme na programu? Zprávu o jednání v rámci trialogu proběhl další trialog o balíčku pro odpad, kde se jednalo o přípravách na technické úrovni. Rada nadále odmítá výzvy parlamentu v klíčových otázkách jako otázka cílu potravinového odpadu na lety, leta 25 a 30 i, a, a také cíle cirkulární ekonomiky v trialogu. Probíhal také jednání o dalších otázkách, cílů, kalkulačních metodách, bioodpadu a třídění. Na technické úrovni by měly pokračovat diskuse ohledně příprav na třetí trialog plánovaný na 26. září. Pak je další téma ETS. Druhý neformální dialog proběhl 19. na základě naší pozice eh, z 15. února a mandátu Koreperu z 19. května. Tři instituce zohlednily výstup technických jednání na téma několika otázek, včetně výrobních standardů, hodnocení, hodnocení protkomu, úniku uhlíku, inovačního fondu a pařížské revize. Předsednictví se dohodlo, že předloží celou řadu kompromisů členským státům. Pak eh, také pozici rady k pozměňovacím návrhům parlamentu v obecném přístupu, především v oblasti letectví a loďařství, eh, včetně zohlednění příjmových položek, náhrady nákladů, Just Transition Fund a malé emitenty. Tři instituce eh, pokračovaly v diskusi na téma tří od hlavních témat, včetně uniku uhlíku. Dále jsme se dohodli na technických úrovních v případě několika otázek, jako článku 10d, ustanovení ohledně MSR malých emitentů a zjednodušení. Včera proběhl neformální trialog, kdy jsme projednávali témata, která jsou zásadní pro pokrok v diskusích. Vyměnili jsme si názory ohledně ambiciozních otázek návrhu, především pokud jde o MSR a revize. Vyžádali jsme si další vysvětlení o standardech, alokacích a spuštění cross-sector factor binárního přístupu, příslušných faktorů a nepřímý dopad na náhrady. Pokud jde o 10D, tento článek byl také projednán, parlament eh, také eh, zohlednil nevyužité eh, přidělené oblasti. Dále jsme naplánovali trialog na 13. září a do té doby předpokládáme, že proběhnou další dvě technické schůzky. K otázce ROS. 21. jsme dosáhli předběžné dohody, kdy jsme jedno v druhotném trhu ohledně elektrického, elektronického zařízení pokryté ROS. Pokud tyto se dostanou na trh 22. července, specifická ustanovení ohledně náhradních dílů umožňují opětovné využití v uzavřených systémech. Navíc komise musí poskytnout členským státům a parlamentu harmonogram pro přijetí rozhodnutí pro výjimky v případě omezení materiálu elektrických a elektronických zařízení. Dohoda byla potvrzena Eurokoreperem 28. června Plenární hlasování je naplánované na 1. října. Navíc máme kolegy, kteří se účetní mise na 1.70. zasedání ochranného výboru pro mořské prostředí Marine Environment Protection Committee, rozhodli jsme se k tomuto výboru vyslat misi. Pan Faria, pan Eichhout byli členy mise a já bych je požádala, aby podali krátkou zprávu o této misi. Nejprve pan Faria. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, je to po třetí, kdy parlament vysílá mis k IMU. Bylo to 70. první zasedání IMA. Proběhlo od 30. do 5. července, to znamená v minulém týdnu a před minulém týdnu. Já a Pasejka z Zelení jsme byli členy, jak jsem říkal, je to poprvé, kdy výbor Envy vysílá na toto zasedání své delegáty. Bylo to první mezirezortní zasedání. Pokud o GHG projednávala se celá řada témat, včetně uh, seznamu kandidátů středně dlouhodobých opatření a budování kapacit. Diskuse byly opravdu plodné. Nicméně, pokud bychom se měli zeptat, čeho jsme dosáhli během posledních dvou týdnů, tak bychom mohli říci, že jednoznačně je třeba pokračovat v diskusích. My jsme očekávali, že může dojít alespoň politickému závazku <laughs> ohledně globálních politických cílů na rok 2018. Nicméně takovéto závazku se během dvou týdnů nedostalo. Dále schoda dosáhnout střednědobých cílů v co nejkratší možné době. Existuje celý seznam takovýchto opatření, včetně rychlostních úprav pro lodě a nové projektové standardy pro lodě. Nicméně toto je seznam, my k němu nemáme ještě žádné závazky a už vůbec ne pro provádění v, krát, nej, v co nejkratší době. Toto je důležité pro lodní emise, tak abychom dosáhli stanovených cílů. Pravda je taková, že nadále nemůžeme čekat, přestože IMO nadále jedná. Dále e c 71 pro, stan, pro fázi 3 nový standard eh, byl naplánován na příští rok, ale je to odloženo až na rok 2019. Dnes budované lodě se budou prodávat ještě ve 40. a 50. letech. Je zvláštní, že se neustále protahuje tak důležité rozhodnutí ze strany IMA. Dále, IMO se rozhodlo neuplotnit um, nový systém schromažďování údajů, protože tento systém je skutečně na míle vzdálen transparentnímu systému Evropské unie, což je důležité, pokud bychom eh, se rozhodli pro revizi MRD. Na druhou stranu eh, jsme kladli důraz na strategii GHG ohledně obchodního systému pro emise. Parlament bude přijímat pouze opatření, pokud nebude existovat operační systém v IMU. A tak, jak to během dvou týdnů vypadalo, tak to vypadá tak, že loďarský sektor se dostane pod hlavičku ETS. Zase na toto téma proběhlo hodně diskusí, bilaterálních jednání, ale eh, málo výsledků. Já věřím, že odkládání eh, není na místě. Doufám, že jste a takto získali přehled o tom, co jsme projednávali minulý týden a na mezerezortních jednáních před minulý týden. My jsme byli velmi optimističtí No, tak jsme čekali, že během MEPC zajdou věci dál a dojde k určitému pokroku, ale bohužel je to čím dál tím stejné. Tak nevím, jestli by se k tomu BAS chtěl ještě vyjádřit. Myslím, že se do určité míry asi shodneme na tom, co jsem říkal, ale um, po, počkejme si na další MEPC a jak říkáme v mé země, Ašala mm, prostě to nějakým způsobem zvládneme, i IMO to musí zvládnout. Děkuji, pane Fario. Další pilíř delegace, pan Eichhout, mnohokrát děkuji. A děkuji kolegovi Fariovi ohledně informací, které podal ze zasedání z Londýna. Dokonce hm, pan Juncker se zlobil, že jsme nebyli na Pelenáce, že jsme byli v Londýně. Je to klasické zasedání EMA, kdy se dá říct, zdali sklenice je napůl plná nebo napůl prázdná. Záleží na to, jak se na to díváte? Pokud jste z EMA a jste zvyklí na rychlost změn v IMU, tak by se dalo říci, že nálada se mění a to možná z důvodu Tichomořských ostrovů. To bych rád zdůraznil. Maršalské ostrovy, Maršalové ostrovy, Tuvalu, Bahamy. Do toho nadále zavádějí politickou úroveň. Většinou se jednalo pouze o technické záležitosti, loďařské rejstříky a tak dále. Ale tyto ostrovy s vědomím klimatických změn vědí, že něco se musí stát. Vnášejí do toho určitou dynamiku. A z perspektivy IMA, už jsem tam byl několikrát, je zjevné, že vědí, že ohledně klimatických změn se musí něco stát. Ale jaké rozhodnutí padlo? Padlo rozhodnutí, že budeme pracovat na strategii, která bude přijata v roce 2018, ale spustí se až v roce 2023. Tam si s IMEM stojíme. Nadále doufáme, a to je velmi důležité, že tato strategie, která bude přijata příští rok v Londýně, že bude obsahovat vizi opatření hm, krátkodobá, to znamená okamžité kroky, s tím, že nebudeme muset čekat do roku 2023 no, a střednědobé a dlouhodobá opatření. Jsou tam určité strany, které na to tlačí. Myslím si, že Tichomořské ostrovy a Evropská unie mají sílu dát věci do pohybu, ale také je jasné, že existují země, které k tomu ještě ochotny nejsou. A to eh, bude předmětem zasedání v říjnu a těsně před dalším zasedáním MECP 72. A to je skutečně zásadní. Čili přijali jsme určité kroky, ta rychlost, kterou změny probíhají, není taková, jak bychom si představovali, ale máme ještě rok a doufejme, že skutečně dojde na konkrétní kroky. Další prodleva do roku 2023, to už opravdu není na pořadu Ne. Schromažďování údajů, jak říkal ale pan Faria, hm, tady jsou velké rozdíly, především pokud jde o transparentnost na třetí strany. To si myslím, že by mělo skutečně podlehat evropskému přístupu, i když je třeba si říci, jakým způsobem tento případ eh, zasadíme do perspektivy jejich postupu. Politický tlak znamená tlak na tyto politické strany, na eh, jejich jednání, ale musíme na to tlačit nadále, protože ten pohyb musí být daleko rychlejší. Takže jsme také byli svědky účasti, to byla vlastně první účast prezidentky Maršových ostrovů. A bylo mi řečeno, že komise by se ráda k tématu vyjadřila, paní Orser. Eh, mnohokrát děkuji, dobré ráno. Jménem komise bych ráda poděkovala výboru a jeho členům, kteří se k nám připojili v Londýně eh, v našich snahách spolupracovat s třetími zeměmi, abychom dále rozvedli klimatickou agendu Toto jednání se zaměřovalo především na skeptické delegace. Sdílím váš názor, že se věci postupně zlepšují, atmosféra se mění. Je to agentura OSN, která slučuje 173 zemí na základě konsenzu takže z toho už vyplývá, že věci jsou daleko pomalejší, než dejme tomu zde v Evropské unii. Nicméně, co bylo pozitivní? Celý blok zemí, který tradičně blokuje vše v případě snížení emisí, se začíná otevírat. A naše hodnocení je takové, že v roce 2018 přijdou s takovou první verzí strategie a věřím, že první kroky přijdou až v roce 2023. Ale také musím zmínit, že IMIUM byla první mezinárodní agentura, která přišla s závazným standardem pro energeticky účinné lodě. A to od roku 2013. Tento bude nadále rozpracován. A pokud jde o schromažďování údajů, jakékoliv rozhodnutí přijme, znamená určité pomalé úvodní fáze, ale pak dojde na rychlé kroky. Dále máme tady projekt pro budování kapacit 10 milionů eur pro budování pěti regionálních středisek. Tento projekt byl skutečně zviditelněn a ale na druhou stranu oceněn těmi skeptickými zeměmi. My na tom budeme stavět pro budoucí spolupráci. Ze strany komise je to skutečně eh, společná snaha eh, kolegů z energetického a environmentální oblasti. Já teď předám slovo kolegům, kteří mají na starosti schromažďování údajů. Tento systém byl přijat MPC minulý rok v říjnu. Na tomto zasedání výbor přijal pokyny pro provádění a zprávu databáze. tento výstup je poměrně pozitivní, protože pokyny poskytují nástroj sekretariátu EMO pro zajištění úplnosti dat. A druhá série pokynů se týká ověření schromažděných údajů. A tady, jak už jsme slyšeli od kolegů, existuje velký rozdíl mezi evropským systémem a ověřováním ze strany EMA. To se totiž odehrává na velmi vysoké úrovni a nezabíhá do takových podrobností, na které jsme zvyklí v našem systému my. Co je dalším krokem? Přeskem nařízení my jsme už zveřejnili hodnocení dopadů před dvěma týdny a teď pracujeme na dotazníku pro veřejné konzultace. A dále také pracujeme na hodnocení dopadů. Mnohokrát děkuji. Myslím, že tím bychom uzavřeli první bod na našem programu. Vážení kolegové, doufám, že jste připraveni na hlasování. Máte hlasovací karty. you are. We are starting with an easy one. Začneme tím jednodušším. Do hlasování o námitce eh, podle článku 106 geneticky modifikované soje. Hlasujeme elektronicky, hlasování zahájeno. Hlasovali všichni? V tom případě hlasování ukončeno. Přijato. Druhé hlasování se týká ROHS, textu eh, dohodnutého mezi parlamentem a radou. Hlasujeme jmenovitě. Hlasování ukončeno. Přijato. Děkuji. Zpráva pana zpravodaje Gambuse, procesní pravidla v oblasti podávání zpráv o životním prostředí. Pozměňovací návrh číslo 8, kde pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 10, kde pro, proti zdrželi se zamítnuto. Jedenáctka pro, proti zdrželi se přijato. Čtrnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 16, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat, hlasovat o celé eh, zprávě v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní eh, budeme hlasovat o rozhodnutí zahájení institucionálního jednání. Hlasujeme prosím elektronicky. Hlasování ukončeno. Přijato. přejeme a děkuji všem za účast. Následuje zpráva pana Flanagana. Jsou to opatření na ochranu oznamovatelů, samozřejmě pouze těch, kteří jednají ve veřejném zájmu. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, ověříme elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 36 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 37 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 38 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 39 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme elektronicky.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 Na 69 hlasujeme ve dvou částech. Nejdříve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní druhá část, pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Hlasujeme elektronicky o druhé části. Hlasování ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 70, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 87 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 88 pro Přejete si zkontrolovat 87? Dobře, takže 87 hlasujeme elektronicky. Přijato. Osmdesát osm pro, proti, přijato. Osmdesát devět pro, proti, zdrželi se přijato. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Konečné hlasování hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Přijato. Blahopřejeme. přejeme. Next vote is on Gerling report. Zpráva paní Gerling, um, omezení rozsahu činnosti v oblasti letectví. Začneme kompromisem číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis dva. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 11 pro, proti, nezdrželi se přijato. 12. Ne, omlouvám se, jsme hlasovali mm, společně o 11 a 12, omlouvám se, že jsem to zapomněla říci. Teď kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. stran 10 a pozměňovací eh, návrh 90 hlasujeme společně, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď ITRE 13 pro. Ne, to odpadá, omlouvám se. V tom případě pozměňovací návrh číslo 17, kde je pro? Ne, to opět odpadá. V tom případě 91, teď už to je v pořádku, takže o 91 hlasujeme, kdo je pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Stovka? Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak o několik stránek dále 125, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. stran 12, kdo je pro? Proti? Omlouvám se, říká paní předsedkyně. V tomto hlasovacím seznamu je na mě trochu moc barev. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRA 1 pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat elektronicky o ITRA 1. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto ITRA 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto ITRA 3 pro, proti, zdrželi se, hlasujeme elektronicky. O ITRE 3 hlasujeme nyní. Hlasování ukončeno. Přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, pardon, 30, eh, zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tram 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo jedna ve dvou částech. Teď hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyři, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. tedy 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 ve dvou částech, nyní hlasujeme o první části, kde je pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 6 ve dvou částech, teď hlasujeme o první části, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část odpadá. Hlasujeme o pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITR 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pětka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 55. Kdo je pro? 55, so pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Šedesátka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 10. Nebo ne? Ale ano, Petra 10 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nevím, teď jak hlasovali socialisté. Vy jste pro nebo proti? V tom případě přijato. Přejete si ověřit výsledek elektronicky? I tedy 10 hlasujeme. We close the vote. And it is adopted. Přijato. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. 65. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 66, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. A konečné hlasování hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Děkuji a blahopřeji. Wow. I hope you're ready for the next one. Tak doufám, že jste připraveni na to další. což je hlasování eh, k takzvanému Lulu CF. Začínáme návrhem 94. Kdo je pro? Proti? No, kontrola. Takže první kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato, kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijato, 101 pro, proti, zdržel se kontrola, kontrola 101. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 14. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 118. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 134, druhá část. To hlasujeme společně s Agri 21, částí 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 136. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 138. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 100, 138. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 141. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. DV 17. Pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 148. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 147. Co říkáte? Chcete kontrolu 148? Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. A co jsem řekla? Zamítnuto. No dobře. 147. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 155. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Agri 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A zkontrolujeme 159, když chcete. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Agri 26 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 160 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 161 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 162 to odpadá. Aha. Takže jdeme na kompromis 16a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kontrola, chcete-li? Dobře, je to kompromis. 16a. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16b. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 32. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 33. Pro? Proti? zdržel se. Tady mám takové smíšené signály. Socialisté jsou co? Nevíme. Aha. Takže kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasujeme ITRE 33. ITRE 33. Konec hlasování. Přijato. teď. Teď co? Teď tady ještě přelistujeme. Kompromis 5. Pro? Ano, pane Lenci? Kompromis 5. Já to mám na stránce 17. Nevím, jestli vy taky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Hlasujeme 247 a Agri 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 248 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 249 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 250 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola 250. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 251, 252, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 253, pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 254 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 255 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. 258 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. ITRE 38 pro, proti, Zdržel se. Přijato. ITRE 39 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 40 pro. Proti. A pardon. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Teď ITRE 40 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 42 pro. Proti zdržel se zamítnuto. Tak teď co? Strana 22, podle mého seznamu, Agri 53. Pro? Agri 53, kdo je pro? Proti, stržel se, zamítnuto. 292, pro? Proti, stržel se, zamítnuto. ITRE 1, pro? Proti? Zdržel se. Kontrola ITRE jedničky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. ITRE 2. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 1. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. DV5. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Agri 4. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 31. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 42 pro, proti, zdržel se přijato. ITRE 7 pro, proti, zdržel se přijato. DV6 pro, proti, zdržel se Přijato. 48 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 48. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. ITRE 8. Pro. Proti. Kontrola. Kontrola ITRE 8 protože nezvedáte ruce. Konec hlasování. Přijato. 49. Pro. Proti. Kontrola 49. Zahajuji hlasování. To jsou takové, taková divná spojenectví u tohoto hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď kompromis 9. Kdo je pro? Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 58, 59 a Agri 7 to odpadá. Aha. Agri 8. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 62. 62 odpadá. Aha, takže jdeme na 67. 67 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 73 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 74 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. ITRE 12 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. A 10 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 75 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. ITRE 13 pro Proti? Zdržel se kontrola ITRE 13. Nejsem si jistá. E, konec hlasování. Přijato. 76 pro. Ne nebo ne? Ano. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 77 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 85 pro. Proti. Zdržel se. Asi zamítnuto, ale raději zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 86 pro. Proti. Kontrola 86. Zahajuji hlasování a končím hlasování a zamítnu to. 10. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. ITRE 15. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 87 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 16. Ne. ITRES 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 18 pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď DV8. pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. DV9. pro? Proti? Zdržel se. Přijato, ale kontrola. 99. Konec hlasování a je to přijato. 90 pro, proti, zdržel se. Přijato, 911 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 912 pro, proti, zdržel se. Přijato. Teď e, závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato. Blahopřeji. A děkuji vám za spolupráci. Tak. A tím jsme skončili hlasování. Další bod na pořadu jednání je představení estonského předsednictví přičemž přijde ministr pro životní prostředí, ale přijde až v 11 hodin, takže přerušujeme schůzi do 11 hodin. So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

Good afternoon again, colleagues. Or maybe not. Uh, it's not quite afternoon, but... Dobrý den, kolegové. Eh, opět vás zde všechny vítám. A předem vám děkuji, že se usazujete. Jako další bod na pořadu jednání je výměna názorů s estonským předsednictvím konkrétně s panem Simem Kýslerem, ministrem životního prostředí Estonska. je zde jako obvykle k začátku předsednictví a bude s námi diskutovat o prioritách, které se předpokládají na toto pololetí. S radostí pana ministra informujeme, že jsme dnes hlasovali o ETS v oblasti letectví a o LULUCF. Doufáme, že se eh, v rámci předsednictví zaměříte na, ty, ta, na ta důležitá témata, která řešíme v oblasti životního prostředí a eh, klimatické politiky. Na pořadu jednání máme mnoho různých témat a těšíme se na kvalitní spolupráci s vámi na prosazování těchto velice důležitých legislativních návrhů. Takže ještě jednou vás zde vítám a dávám vám slovo, abyste nás uvedl do priorit estonského předsednictví. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi velkou ctí moci vystoupit dnes před tímto výborem a hovořit o tom, jak eh, společně můžeme posunout environmentální agendu Evropské unie o krok vpřed, abychom zajistili blahobyt evropských občanů a abychom zároveň zajistili, že naše činnost eh, se bude pohybovat v rámci eh, ekologických mantinelů naší planety. Estonsko se připojilo k Evropské unii v roce 2004. A toto je poprvé, kdy máme tu velkou čest být předsedající země rady. Považujeme to za velkou čest a za historický milník a z toho důvodu mi dovolte říci pár slov eh, mým mateřským jazykem. Tuleva aasta alguses tähistame Eesti Vabariigi sajandat. Děkuji. V příštím roce Estonsko oslaví své sté výročí. Naše předsednictví mělo probíhat eh, ve stejnou chvíli. Ovšem osud tomu chtěl, že eh, se předsednictví musíme zhostit o šest měsíců dříve, což je výzva, kterou jsme rádi přijali. Doufám, že se projeví, že chceme jednat rozhodně ve všech nepředvídaných situacích eh, v rámci našeho předsednictví a směrem za našimi společnými cíly. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom eh, řešili všechny návrhy, které před námi budou konstruktivně a co nejúčinněji. A teď přejdu zpět do angličtiny, když dovolíte. Dnes je Světový den populace. Aktuálně máme zhruba 7,5 miliardy lidí na planetě Zemi. Podle nejnovějších odhadů OSN bude světová populace 10 miliard v roce 2050 což je katastrofická představa, pakliže budeme pokračovat v aktuálních vzorcích výroby a spotřeby. Naštěstí Evropa už teď přechází na nízkouhlíkovou a zdrojově eh, nenáročnou účinnou oběhovou ekonomiku. Vážení poslanci a poslankyně, rád bych potvrdil, že my považujeme parlament za zásadního partnera v legislativním procesu a těšíme se na produktivní spolupráci i s členy tohoto výboru. Jsme připraveni konstruktivně diskutovat za účelem dosažení nejlepších regulačních řešení. Naše priority pro Radu pro životní prostředí se týkají tří témat. Změna klimatu, oběhová ekonomika a ekoinovace. Vezměte prosím na vědomí, že témata týkající se veřejného zdraví a potravinové bezpečnosti budou probrány dnes odpoledne mým kolegou Evgeniem Osinovským, ministrem pro zdraví a práci. Návrhy, které chci diskutovat já, které budou prioritami v rámci Evropské legislativní agendy pro rok 2017, jsou tyto. Estonsko je připraveno navázat na eh, naše malcké kolegy a co nejvíce se posunout ve všech tématech, která jsou aktuálně před námi. Boj se změnou klimatu je nejaktuálnější téma na našem seznamu priorit. Estonské předsednictví tvrdě pracuje na tom, abychom posunuli návrhy eh, na klimatický energetický rámec EU 2030 o krok dál, čímž snížíme čímž se zavážeme snížit eh, emise skleníkových plynů alespoň o 40 v příštím desetiletí. Začnu eh, úhlavým kamenem klimatické politiky EU, systémem ETS. Aktuálně v tomto systému byla obnovena setrvačnost a tím pádem se můžeme začít posouvat produktivněji vpřed. Výhledy jsou pozitivní. Všichni máme stejné cíle. Máme robustní obchodovací rámec, který je velice účelný a přivede nás k našim cílům do roku 2030. Co se týká emisí z letectví, hodláme zahájit a jak doufáme také ukončit třístraná jednání. Samozřejmě na tomto místě eh, bych vám rád poblahopřál k úspěšnému hlasování dnes eh, dopoledne. Z naší strany Malské předsednictví si zajistilo vyjednávací mandát v červnu a jsme připraveni začít s parlamentem jednat, takmile to bude možné. Dosažení dohody v této oblasti je naprosto zásadní, abychom zajistili právní jistotu pro eh, provozovatele eh, letadel a abychom ukázali, že EU podporuje eh, globální posun, který se stanovuje v dohodě Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Takže setrvačnost zde je a těšíme se na produktivní spolupráci se zpravodajkou Julie Gerling k, obom, k oběma těmto návrhům. Rád bych rovněž vyjádřil díky paní Gerling eh, za to, že v květnu Estonsko navštívila a setkala se při té příležitosti s naším jednacím týmem. Podíváme-li se na sektory, které stojí mimo systém ETS, tak zde musím konstatovat, eh, že jsem rád, že parlament se i v těchto oblastech posouvá. Blahopřejeme panu zpravodaji Herbrandimu k tomu, že si zajistil mandát pro přístrané jednání pro tzv. effort sharing regulation a uznáváme také skvěle odvedenou práci k nařízení LULUCF pod vedením zpravodaje Norberta Lince. A opět i zde blahopřejeme k dnešnímu hlasování. Za naši stranu mohu říci, že pracujeme na kompromisu i v radě. Naším záměrem je dosáhnout všeobecného postupu v říjnu a zahájit třístraná jednání ještě před koncem předsednictví. Na závěr tohoto popisu naší agendy bych rád eh, zmínil otázku mezinárodních vyjednávání. Evropa hrála zásadní roli při vyjednávání pařížské dohody a my jsme své závazky potvrdili. Svět se teď dívá na Evropu, kde hledá vedení co do implementace pařížské agendy. V tomto ohledu v listopadu proběhne COP23, což bude velice důležitý milník vzhledem k tomu, že eh, globální akce v oblasti změn klimatu vstupuje do rozhodující fáze. Estonské předsednictví se zaměřuje na plnění pařížského pracovního programu a připravení půdy pro eh, konstruktivní dialog v roce 2018. O těchto tématech budeme hovořit na neformálním zasedání ministrů v Talinu. Druhé významné téma našeho programu předsednictví je přechod na oběhové hospodářství. Aktuálně vyjednáváme od tzv. odpadový balíček, který bude představovat základy pro eh, účinné nakládání se zdroji v rámci oběhového hospodářství. Enstotské předsednictví si uvědomuje, že tento balíček je vysoce technický a jsme připraveni eh, dospět eh, spravedlivé a vyvážené dohody. Já bych chtěl eh, tímto poděkovat paní zpravodajce Simoně Bonafy za obrovský kus odvedené práce na tomto velice komplexním návrhu. Zároveň nás čekají eh, návrhy komise, které budou představovat další fázi balíčku oběhového hospodářství. Návrhy k plastům, eh, opětovnému využívání odpadních vod a Eh, co se týká také rozhraní eh, legislativy chemikálím, eh, produktům obecně a odpadům. To očekáváme později letos. Navíc estonské předsednictví bude zdůrazňovat roli ekoinovací v přechodu na oběhové hospodářství. To je naší společnou prioritou pro naše trio, předsednictví tedy naše bulharské a rakouské předsednictví. Společně chceme poskytovat konstruktivní vstupy pro prosazování tohoto tématu do diskusí na úrovni EU. Již tento čtvrtek proběhne neformální ministerské zasedání v Talinu, kde se zaměříme na transparentnost, chytrá města a financování udržitelného růstu. Měsíc říjen pak dedikujeme ekoinovacím a budeme hostit několik akcí, kde budeme diskutovat o digitálních, ale také přírodních eh, řešeních, řešeních na přírodní bázi. Sečteno a potrženo naší ambicí je přijmout závěry rady v prosinci. Do konce eh, předsednického tria v roce 2018 očekáváme, že bude připraven integrovaný přístup eh, za účelem koherentní produktové politiky. Kromě toho chceme posílit roli spotřebitelů, včetně veřejného sektoru, kde může docházet k většímu generování poptávky po ekoinovativních řešeních prostřednictvím zelených a oběhových systémů veřejných zakázek. Naše zaměření na ekoinovace je v souladu s širšími cíly udržitelného rozvoje, tak jak se to popisuje v agendě 2030. Vítáme proto eh, proaktivní pozici parlamentu a nedávné usnesení na toto téma. Velice si vážíme iniciativy eh, zpravodaje Seba Dánce eh, na toto téma. A k tomu bych chtěl poznamenat, že Rada přijala své závěry již v červnu Teď se těšíme na další kroky ze strany komise, eh, která bude identifikovat mezery v politice EU a bude navrhovat strategii implementace. Eh, na závěr svého vystoupení bych rád řekl, že v první řadě se estonské předsednictví bude snažit eh, významným způsobem pokročit v návrzích co do eh, návrhu na redukce emisí na úrovni EU a také k návrhům tzv. odpadního balíčku. Rád bych potvrdil, že členy tohoto výboru považujeme za velice cené partnery v rámci dosahování našich cílů. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a teď se již těším na vaše otázky a komentáře. Děkuji vám. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za prezentaci. A než zahájíme diskusy, tak ještě vítám ministra životního prostředí z Bulharska, pana Nina Džimova, který se k nám dnes připojil protože se připravuje na následující předsednictví Bulharska. Vítejte, pane ministře. No a teď bychom pokračovali otázkami našich politických skupin. Pan Lize jménem APP. Děkuji paní předsedající, děkuji předsednictví Rady za práci a také za ten úvodní příspěvek. Já podporuji to, že eh, klimatickou ochranu jste uvedli na prvním místě svého projevu. Eh, na jedné straně máme ambice, to znamená přejeme si ambiciozní eh, ochranu klimatu i po sdělení Eh, prezidenta Trumpa odstoupit od eh, pařížské dohody, takže musíme eh, jasně dát najevo naše postoje, takový postoj také EPP, ale také klademe důraz na to, aby průmysl tedy pracuje na nejnovější úrovni technologií, tak aby nebyl vypuzen z Evropy. v tomto ohledu je zapotřebí najít dobré řešení i v rámci trialogu KTS. Obě instituce, co se týče Ehm, ambicí, tak jsou trochu ambicioznější než komise, jak rada, tak parlament. My bychom chtěli, aby na začátku příštího období byly mm, certifikáty vymazány, dokonce naše odvětví. Hovořilo asi o 300 milionech eh, osvědčení. A jakožto předsednictví rady byste měli být připraveni o tomto jednat. Co se týče tématu ochrany, je mimořádně důležité to, abychom podnikům dali možnost kvalitativního vyhodnocení, pokud se automaticky nekvalifikují na ten seznam eh, uhlíkových úniků, tak aby měli možnost to prokázat. A chceme zvýšit počet eh, certifikátů zdarma Mm, pro nás, pro naši skupinu je to velmi důležité a byli bychom vděční, kdyby nám eh, rada vyšla vstříc a netrvalo na těch dvou procentech. My jsme právě z vás přijali zprávu paní Gerlingové k letecké dopravě. I v této oblasti si přejeme ambicioznější přístupy a eh, my jsme se rozhodli, že bychom mohli tato téma spojit. Eh, pokud Mm, budeme mít leteckou dopravu ambicioznější, tak bychom to mohli eh, využít také eh, pro vyřešení těch nesrovnalostí nebo sporů mezi radou a parlamentem v oblasti uhlíkových úniků. Eh, dá se o 1% certifikátu a my tady řešíme mm, to, že mm, parlament si přeje těch 5%, rada si přeje 2%, tak tady máme velký, velký rozdíl a je potřeba zohlednit to, co právě bylo přijato. Ehm, sdílení úsilí a to LU, LUCF. Tady je opravdu třeba dbát na to, abychom nesnížili naše ambice. Je to určitě důležité pro eh, mezinárodní diskuze v Paříži, protože takováto diskuze by mohla být nebezpečná. Děkuji. Very much. next speaker is Madame Dali on behalf of uh, SMD. Paní Dali, jménem SAD. Děkuji, paní předsedkyně, vítám, pane ministře jsem ráda, že estonské předsednictví je ambiciozní, chce vytvořit lepší budoucnost pro Evropskou unii v rámci inovativní ekonomiky, která zároveň zohledňuje životní prostředí. Vítám váš program, zvláště ten oddíl, který se zaměřuje na udržitelnou Evropu, jakožto socialisté a demokraté Podporujeme vaše ambice pro snížení objemu skleníkových plynů, tak jak je to obsaženo v pařížské dohodě. A skutečně na všech EU institucích, abychom přišli s něčím, co bude progresivní, ambiciozní a co skutečně eh, bude pádné, aby to nebyly jednoduše hezká slova na papíře. Nicméně se vás zeptám na konkrétní věci vyplývající z vašeho programu a z vaší dnešní prezentace. Je pozitivní, že jsme si vyslechli, že pokud jde o letectví, tak chcete ukončit trialog během vašeho předsednictví. Nicméně mě by konkrétně zajímalo, jak vidíte vývoj trialogu v rámci ETS. Tato jednání totiž nějakou dobu trvají a věci se zbržďují. Není to tedy to, co bychom si přáli. Také jste zmínil silniční dopravu. Hodláte být aktivní i v této oblasti a já bych ráda získala od vás více informací na toto téma. A co je také zajímavé a vyplývá to z vašeho programu, že zmiňujete diskuse pro environmentální a ekologické přátelská technologická řešení a také eh, lepší posílení přechodu na oběhovou ekonomiku. Pokud byste se podělil o některé konkrétní věci, těšilo by nás, kdybychom viděli, jaké jsou vaše návrhy v této oblasti. Děkuji paní Gerling za EKR. Mnohokrát děkuji. Já bych ráda osobně přivítala pana ministra v našem výboru. Asi vás nepřekvapí, že mě zajímá především návrh ETS. Musím vám poděkovat za práci během estonského předsednictví. Já jsem se s ním seznámila teprve před týdnem, ale myslím si, že ta spolupráce bude velice plodná, protože se nám podařilo zvrátit ne možná nasměrování lodě, ale alespoň rychlost a myslím, že máme už termíny pro letectví ETS, ty všechny se odehrají do konce října a pak ještě dokončení těchto položek v rámci návrhu Stop the Clock. Bylo by dobré, kdyby toto pokračovalo paralelně, abychom mohli dokončit obě oblasti zhruba ve stejnou dobu. Myslím, že to má eh, dobré důvody. Petra a Líza o tom mluvili tam, kde dochází k určité interoperabilitě mezi oběma oblastmi, ale také se nedomnívám, že je důležité, abychom to protahovali, protože často mu nepomáhá, nenapomáhá. Je dobré to řešit hned a jsem ráda, že tento názor zastává i estonské předsednictví, nicméně chápu, že musíte upravit mandát a to se ze dne na den nestane. Málo kdy vydáme tak dlouhý seznam legislativních návrhů s takovým dopadem na životní prostředí i ekonomiku, takže bych ráda využila příležitosti a popřála vám hodně štěstí. Ujišťuji vás, že vám budeme pomáhat. Mám jeden dotaz, ale do určité míry jste se eh, k tomu vyjádřil. Čili není to nic pádného. Jedná se o synergii a posílení synergii mezi balíčky, protože vy mluvíte správně nejenom o těch dvou e TS, ale i LULUCF, effort sharing. A myslím, že Evropa často trpí neúspěchem, pokud se pokouší o synergie mezi těmito balíčky, protože jsou určité konflikty, které přecházejí z jednoho do druhého. Takže mě by zajímalo, jestli máte konkrétní názory na dosažení koherentního uceleného balíčku na konci procesu. Děkuji. Pan Gilbrandy jménem Alde. Děkuji paní předsedkyně a děkuji pane ministře za to, že jste za námi přišel a odprezentoval program na předsednictví v následujících šesti měsících. Já se na vaše předsednictví těším. Podíval jsem se na vaše webové stránky a zjistil jsem, že ten krásný ptáček je téměř na každé stránce. A pak jsem dokonce dostal tuto tašku se zelenými prvky a když ji ale obrátíte, tak zjistíte, že je úplně zelená. Les jednoduše všude. Takže doufám, že to bude platit i pro program vašeho předsednictví. Je zelený jsem tam, ale pokud se podíváme dovnitř, tak ta zelená je velmi ambiciozní. A v to doufám. Mám dvě otázky. Biodiverzita. Když už mluvíme o zelené, víme, že nikdy nesplníme cíle strategie biodiverzity pro rok 2020, pokud eh, nešlápneme na naše úsilí. Pochopitelně komise v tom dělá, co může, ale pokud jde o členské státy, tak tady nic nezaznívá. Já se tedy ptám, co provedete během vašeho předsednictví a vy asi můžete využít toho ptáčka, abyste přesvědčil kolegy, abychom skutečně dosáhli cílů pro rok 2020. A to je biodiverzita především v oblasti zemědělství. A druhá otázka se týká klimatu se zaměřením na sdílení úsilí. Všichni víme, co se děje kolem Trumpa, jako kolem Turecka, Turecko, že se možná také rozmyslí, pokud jde o Paříž, takže je důležité, abychom stále šli stejným směrem, aspoň v Evropě, a abychom byli obezřetní. My máme jasný signál z Evropské unie, pokud Rada pro životní prostředí v říjnu přijde s obecným přístupem a ten říjen se blíží. Já se ptám, jestli jste optimistický a co děláte, abyste získali tento jednotný všeobecný přístup eh, v oblasti klimatu, zvláště ve oblasti sdílení úsilí. Děkuji. Paní Konečná jménem GUE. <coughs> Předsedkyně, také mě dovolte vás přivítat, pane ministře, na, na dnešním eh, jednání. Jsem moc ráda, že jste tady a jsem, musím říct, moc ráda, že je tady i nastupující nebo ta další předsedající země, a to je Bulharsko, protože eh, ty priority, které vy máte, tak eh, já bych si moc přála, aby byly všechny splněny, ale asi se všichni shodneme na tom, že politika je pouze umění možného a Eh, v rámci životního prostředí je teď tolik rozdělaných dokumentů a tolik eh, věcí, které spolu souvisí, že s největší pravděpodobností řadu z nich bude dodělávat také předsednictví po vás. A myslím si, že v tomhle případě bude víc než důležitá kontinuita, kterou budeme muset zachovat k tomu, abychom našli ty společné, nebo aby ten společný rámec měl nějaký smysl. Uh, Eh, já stejně jako kolegové pevně věřím a doufám a, a myslím si, že i včerejší trialog naznačil, že by se nám mohlo podařit eh, ukončit alespoň, nebo ukončit alespoň trialog eh, k ETS, který bude velmi důležitý, protože se nám táhne poměrně dlouho z různých důvodů a právě to, abychom uzavřeli ETS, abychom měli general approach na LULUCF a na effort sharing, bude velmi, velmi důležité, protože všechny tyto dokumenty nám navazují na zimní energetický balíček, o kterém předpokládám, že se také budete v rámci předsednictví bavit. A chtěla bych se vás zeptat, jak vidíte posun v rámci vyjednávání v Radě o zimním energetickém balíčku, protože tam jsou ty rozpory ještě daleko silnější, než je vidíme právě v ETS nebo effort sharingu nebo LULUCF a přitom to má všechno souvislost se vším. Takže jakým způsobem tohleto chcete řešit a zároveň jedna podotázka, vaše paní prezidentka, když představovala předsednictví, tak eh, řekla, a všichni tomu rozumíme z vaší geopolitické pozice nebo, geo, nebo toho, kde se v Evropě nalezáte, takže potřebujete vybudovat eh, daleko lepší propojení trhu s elektřinou ve střední Evropě a mm, přispět k energetickému propojení severu a jihu. A já bych se vás chtěla zeptat, jak to vidíte v této oblasti a kam to chcete posunout eh, v oblasti právě energetické soběstačnosti Estonska a jak bychom vám v tom třeba i mohli pomoci. Děkuji. Thank you very much. Now, Mr. Děkuji, pan Ekaut, jménem Zelených. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát ministrovi za představení velice ambiciozního programu. Já myslím, že jsem neviděl eh, tolik legislativních dokumentů a témat, které se musí uzavřít během krátké doby. Máme tady ET, cirkulární ekonomika, energetický balíček a to nejsou jenom energetičtí ministři, tak doufám, že vy na to budete mít eh, také vliv, protože, jak říká paní Konečná, je to všechno propojené, určitě by to nemělo zůstávat na ministrech energetiky. A pak v Bonu bude klimatický summit a já bych eh, rád poděkoval za ta silná prohlášení, ohledně Paříže, po té, co odstoupil Trump, je velice důležité pro nás takovýto signál vyslat, ale hm, pokud jde o kredibilitu, hm, tak tady mám dotaz, proč Evropa neustále mluví o implementaci Paříže. Nicméně hm, měli bychom se asi ptát, a co dělá Evropa, aby zajistila skutečnou realizaci pařížských cílů. Těch otázek máme hodně, ale podívejme se teda na jednu konkrétní otázku. Lulu CF. Víme, že rada snad dospěje k nějakému závěru v říjnu ohledně Lulu CF a FO Čerinku, ale víme, že tady je celá řada triků díky kterým Evropa nemusí uh, skládat účty uh, nemusí dokládat nic eh, k těm upad, upadajícím cílům. Já vám přečtu bod 5 eh, pařížské dohody, kde je uvedeno, že všechny strany by měly eh, přistupovat odpovědně a společně k omezení skleníkových plynů. A jak bychom to v Evropě měli asi udělat, když nemáme řádné zúčtování? Tak prosím, zajistěte, aby LULUCF splnila své cíle, abychom mohli zároveň plnit cíle článku 5 Paříže. Čili můžeme klást vinu eh, panu Trumpovi, ale sami eh, bychom se měli podívat na naše dodržování cílů. Paní Doneno. Mnohokrát děkuji za vaši přítomnost zde. Děkuji za to, že jste se také zaměřil na Paříž. My, my tuto dohodu zkoumáme už delší dobu. Pokud jde o Trumpa a jeho environmentální politiku, ale měli bychom uznat, že američané si jednoduše z toho vystoupili a poučit se z toho. Vy máte za cíl jít jiným mezinárodním směrem ve spolupráci, dejme tomu ECAO, IMO. Eh, to jsou legitimní orgány, které by měly jednat v boji proti klimatickým změnám v rámci jejich vlastních kompetencí. A mm, jedním z hlavních účelů a cílů estonského předsednictví je podpořit oběhovou ekonomiku, jinými slovy podpořit eh, také lepší eh, zacházení s odpadem. Doufám, že přijdete s novými návrhy. Vaše hlavní město Tallinn byl v posledních letech velice ambiciozní a já bych ráda věděla, o které praktiky byste se rád podělil eh, s dalšími eh, státy, pokud jde o odpad. Mnohokrát děkuji za toto první kolo otázek ze strany našich koordinátorů a teď vás, pane ministře, požádám ho o vaše komentáře a reakce. Děkuji, dámy pánové. Beru na vědomí všechny poznámky z vaší strany. Pochopil jsem, že považujete náš program za velice ambiciozní. A chápete, že s tím souvisejí technické i právní problémy. Ale já vás ujišťuji, že uděláme, co je v našich silách. V radě. Myslím, že obecně zaznělo, co můžeme udělat. Můžeme co nejvíce jednat bilaterálně, setkávat se a mluvit se všemi členskými státy. A můžeme hledat řešení na této úrovni. To samé platí pro trialog. Musíme být trpěliví, najít čas a vyvinout úsilí. No a ke konkrétním otázkám. Pan Plíse. Mluvil o klimatických otázkách. ETS a letectví, jak už jsem zmínil. Máme vyjednávací mandát, který jsme zajistili eh, v červnu během malckého předsednictví. Myslíme si, že je důležité urychleně uzavřít tuto otázku, aby to přineslo provozovatelům určitou jistotu, abychom také prokázali, že v rámci ICAO to myslíme vážně se zajištěním určitých standardů k roku 2021. Během trialogu budou projednány všechny detaily. Chápeme vaše obavy, že byste chtěli zajistit vysoký standard ambicí, ale na druhou stranu že to sebou nese určitá rizika pro jisté sektory v rámci tohoto procesu. Miss eh, Dolly and uh, Miss... Paní Dolly, paní Gardling, se ptali také na otázky klimatu. Chceme dosáhnout obecného přístupu pro LULUCF a nařízení i pro sdělení úsilí. Chceme na nich pracovat paralelně. A spolu s návrhem pro revizi ETS považujeme tuto otázku za zásadní pro výhled klimatického rámce na rok 2030. Ano, paní Gerek, máte pravdu. Existuje tady určitá synergie mezi jednotlivými klimatickými otázkami a balíčky. To musíme v našich jednáních rozhodně zohlednit ta řešení by měla být komplexní. Pan Reichhold ptal se se konkrétně na LULUCF. Jak jsem říkal, budeme na návrhu na řízení LULUCF pracovat během předsednictví opravdu intenzivně. Zároveň v rámci EU, ETS a effort sharingu můžeme spolu s tímto návrhem dodržet závazky Evropské unie v rámci Paříže. Během jednání jsme se snažili nalézt rovnováhu, ale zároveň zachovat ambice. ohledně účetnictví. To je otázka důležitá, je to technické. Naše výpočty budou muset podpořit naše cíle, uděláme, co je v našich silách, abychom se vyhnuli všem těm problémům, které jste zmínil. Mr. Gerbrandy and Mr. Eichhout. uh, Pan Gerbrandy a pan Eichhout hovořili o významu eh, mezinárodního vyjednávání o klimatu. Prezident Donald Trump eh, a jeho nedávná sdělení bude takovou ranou procesu celého jednání. Ale na druhou stranu jsme pozbuzeni reakcí eh, většiny mezinárodního společenství, včetně EU a členských států EU. Ale také podniky a mm, zainteresované strany nás pozbudili, protože znovu potvrdili svůj závazek v rámci pařížské dohody a její provádění. Zaznamenali jsme také apely od jednotlivých eh, států USA a měst, která chtějí splnit eh, ty závazky, chtějí omezit eh, emise skleníkových plynů. S ohledem na COP23 v listopadu mm, budeme pracovat na tom, abychom nadále významně jako EU přispěli při realizaci Evropské, eh, pařížské dohody. To se týká veškerých prvků pařížského jednání. A asi to maximum, co můžeme udělat, je eh, být úspěšní eh, v říjny, v říjnu na zasedání rady. Mrs. Dornano, Uh, thank you for your... Mm, paní Tráno, děkuji za uh, otázku na legislativu k odpadům, balíčku odpadů. Um, my jsme um, rozhodnutí pokračovat v jednání s parlamentem, abychom dosáhli politické dohody do konce roku. Osvědčené postupy z Estonska mohou být sdíleny v oblasti eh, zvládání odpadů. Můžeme také poukázat na náš systém eh, skladování balení, který funguje už od roku 2005. A mnohé členské státy a zainteresované subjekty nás v minulosti navštívili, aby se od nás naučili, aby se inspirovali tím, jak jsme tuto záležitost uspořádali u nás doma. Pan Garabrandy a paní Konečná. Vy jste se ptali na zimní energetický balíček. Estonské předsednictví se angažuje v zajištění kvality, rovnováhy, účinnosti legislativy a budeme usilovat o dosažení praktických výsledků. Chceme navázat na práci malckého předsednictví a budeme usilovat o, o pokrok u balíčku k čisté energii. Zejména se budeme zabývat eh, designem eh, trhu s elektřinou, což je ústřední eh, stavební kámen tohoto balíčku. Děkuji, teď bude následovat druhé kolo otázek. Paní Šerpirik jako první. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, předsednictví rady za to, že dnes mezi nás zavítali. A na srdce mi leží eh, otázka 2017, 6. června jsme měli akční plán eh, k přírodě, lidem, ekonomice a prioritám při provádění ekologické legislativy. Máme tady například eh, udržitelného projektu v Severním moři. A mě by zajímalo, jak předsednictví se postaví k omezením v zemědělství a u rybolovu a také k otázce eh, udržitelné energie, což je otázka, která ještě stojí samostatně. Půjde Eh, proveditelnost po technické a právní eh, stránce. Nasloucháte eh, také rybářům například a jejich asociacím a zemědělcům a jejich asociacím. My navštívíme Německo s ohledem na situaci rybářů, jde o celou otázku toho, jak to vyvážit, jak přizpůsobit pokyny. A v výboru pro životní prostředí eh, je ideální právě toto sledovat. Eh, musíme dávat pozor na to, abychom eh, nezapomněli na celkový kontext. Je tady také ekonomická a sociální dimenze, a na kterou někdy v tomto výboru zapomínáme. Pan Panio. Děkuji za slovo. Zdravím pana ministra. Jak jste eh, řekl, tak teď je, čeká vás šest důležitých měsíců v roli předsednictví. Je to důležitá doba pro boj s klimatickými změnami, nejenom v rámci COP23 eh, v listopadu, ale jsou zde také různé mezinárodní samity ke klimatu, například v Paříži, jak už to oznámil eh, prezident Macron na posledním setkání G20. To znamená, mm, předsedáte v klíčovém období. Vy jste připomněl také eh, rozhodnutí prezidenta Trumpa, který se chce eh, z pařížské dohody stáhnout. Přestože panuje jednomyslná opozice mm, celého světa oproti tomuto rozhodnutí odstoupit od pařížské dohody. je to protekcionistický přístup, eh, izolacionistický přístup, eh, ve, eh, kdy oddělí nebo izoluje americké státy, ale jejich občanská společnost se mobilizuje proti rozhodnutí prezidenta Trumpa. To znamená, estonské předsednictví musí zahájit nějakou iniciativu také v rámci mezinárodního samitu v Paříži a COP23 Bonu, byste mohli eh, zahájit nějaké společné akce a opatření v různých městech, eh, s podniky, členskými státy, eh, ve spolupráci s Spojenými státy, s těmi zeměmi, které se ve Spojených státech rozhodly se řídit dohodou, kterou podepsal Barack Obama v roce 2015 v prosinci v Paříži. Jaké projekty plánujete, pane ministře, v tomto ohledu? abyste eh, podnítili tento dialog ve prospěch pařížské dohody je s, s Spojenými státy paní Gerling a poté paní Meissner. Paní Meissner, děkuji za slovo. Pane ministře, jsem tady. Já mám otázku k tématu, které právě probíráme. Jde o sdělení komise, eh, které pojednává o oceány, Ocean Governance. Eh, východní moře není oceánem, je to velké moře, ale máte dlouhé pobřeží, takže určitě jako ministr životního prostředí jste zapojen i do této oblasti. Budete mít nějaké zasedání eh, k té konferenci oceánu? Vím, že to není v Estonsku, ale v Mal- na Maltě ta konference probíhá. Ale eh, jakou roli budete hrát, pokud jde o dohled nad zdravým moří? moří? Je to téma, na kterém pracujeme v tomto výboru a týká se to také eh, vašeho moře, kde sám bydlíte, eh, protože to není zrovna v ideálním eh, stavu. Je tam asi 0,1 emisí síry, tam došlo o zlepšení oproti ostatním mořím, ale není to úplně ideální, takže mě by zajímalo, jakou roli tam bude hrát vaše předsednictví. Na Baltu tedy. Mm, děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu ministrovi za to, že mezi nás nezavítal, aby nás informoval o svém ambiciozním programu a také aby odpověděl naše otázky. Moje otázka zní, eh, s kolegou Septencem jsme byli, jsme požádali Eh, se zaměřit na eh, emise plynu metanu. Víme, eh, že ty škody vůči klimatu jsou 25krát větší než CO2 a víme, že u plynu metanu je to vyvoláno prostě tím, u, vyplývá to z využívání užitkových zvířat. Jak chcete snížit tyto emise eh, metanu eh, způsobené živočišnou výrobou? A zařadili jste to do svých úvah? Protože to má sebou ale také eh, různé pozitivní efekty. Například um, máme tady ztrátu biodiverzity nebo um, poškození um, podzemních vod a tak dále. To jsou naopak zase negativní dopady. Děkuji. Pan Faria? Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zdravím vás, pane ministře Kislere. Děkuji také za vaše vystoupení k ambicím, které vykazujete a že eh, sledujete klimatickou agendu. Hovořili jsme o tom, že USA chce odstoupit od pařížské dohody bez ohledu na skutečnost, eh, jak už řekl můj kolega, že že tady máme eh, reakci jiných federálních států, měst USA, také občanské společnosti, která se postavila proti. Ale čas běží. Jak víte, v září Evropská komise přijme takzvanou plastickou strategii k plastům. A v rámci této strategie k plastům předpokládáme e, časový harmonogram, e, včetně konkrétních opatření střednědobého charakteru a také politika nástrojů. E, ale otázkou je celosvětová reakce. Máme obrovské množství plastových lahví, které vedou k krizi znečištění životního prostředí. Vy jste pobřežní zemí, jak už tady zaznělo, ministrem životního prostředí. Mohl byste říci, jak je to s konkrétními prioritami a opatřeními estonského předsednictví ve věci ochrany našich oceánů, jak k tomu přispět a také k mořskému prostředí a také eh, jak budete reagovat na té konferenci eh, na Maltě v říjnu k ochraně oceánu. Děkuji panu Fariovi, paní Guteland. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu ministrovi za jeho přítomnost mezi námi. Já chtěl bych se zmínit o ETS a o solidaritě. Solidarita v EU v oblasti klimatické politiky znamená, že celá společnost se musí zapojit a přispět ke společnému úsilí v boji proti globálnímu oteplování. Veškerá odvětví eh, nesou svůj díl odpovědnosti, včetně eh, námořního odvětví. To je dnes jediné eh, odvětví, které nemá za cíl snížení klimatických emisí, byť tyto emise by měly se zvýšit o 250 do roku 2050. Taková, takové jsou prognózy. To je nepřijatelné. Proto parlament eh, v této oblasti navrhl, abychom eh, zařadili toto odvětví do ETS, eh, e pokud nebudeme mít daný systém v roku 2023. A to solidarita znamená také, že nikdo nezaostává nemůžeme v rámci tranzice vyloučit některé skupiny, zejména ne zaměstnance nebo eh, osoby eh, v regionech, které jsou nejvíce zasaženy tou energetickou tranzicí a proto parlament eh, navrhl ehm, fond na přizpůsobení se tranzici s ohledem na vytváření nových podniků, mobility, pracovních míst, tak abychom opravdu nikoho neponechali stranou v té tranzici k dekarbonizované společnosti. A mě by zajímalo, jak Rada přistupuje k těmto dvěma důležitým tématům v oblasti ETS. Pan Leinen. Děkuji za slovo. Vítám vás, pane ministře. Pan Garbrada eh, chválil vaši tašku estonského předsednictví, mně se líbí i vaše kravata. My většinou během předsednictví dostaneme jako dárek eh, kravatu a většina z nich je nepoužitelná, ale vaše je eh, nejenom použitelná, ale ještě krásná. Co se týče COP23, tak to bude takovým testem pro vás. Uvidíme, jak bude jednat USA a uvidíme také, jak se k tomu postaví Turecko a další země. Eh, bude zapotřebí budovat nová spojenectví. A možná, že je na čase udělat vysoce ambiciozní koalici i těch nestátních aktérů, jak zde už zaznělo. Já s velkým zájmem sleduji také váš příspěvek jako inovacím, to je určitě oblast, kde eh, Estonsko může hodně přispět. Máme tady hm, téma ekodizajnu a příslušnou směrnici, která nám umožňuje eh, vlastně už navrhovat od úplného začátku produkty vhodným způsobem. To představuje obrovský eh, potenciál. Máme tady oblast také digitalizace produktů a služeb a zde bychom měli jako Evropa nabídnout více. Ehm, někdo se ptal také na ochranu e, přírody. Máme k tomu akční plán, ale chybí nám finanční prostředky. Eh, vaše předsednictví e, začne diskutovat další finanční rámec a měli bychom tlačit na ehm, biodiverzitu a více prostředků. A ehm, měli bychom mít přesun z toho prvního pilíře do druhého pilíře eh, v rámci zemědělství, tak abychom získali prostředky na eh, tyto záležitosti. Děkuji. Pan Brennan, děkuji paní předsedkyně. Eh, já jsem rád, že vás tady vidím, pane ministře. Já jsem britský socialista, takže o to raději jsem ještě, že tady dnes jste, protože jinak bychom se museli vyslechnout Michaela Goufa. Teď přejdu k, rovnou k věci. Před dvěma hodinami jsme hlasovali zde ve výboru o eh, lesnictví a eh, využívání půdy a změnách a tak dále. Někteří chtěli rozředit ambice eh, návrhu komise, ale ve výboru pro životní prostředí jsme se jasně postavili proti tomu a byli úspěšní. A to, co říkal kolega ze Zelených, ve, během předsednictví mohli byste opravdu se postarat o to, abychom v tom návrhu Lulu CF dostali dané ambice jak na úrovni rady, tak v parlamentu nás čeká ještě potom finální hlasování ve Štrasburku. A potom jedna věc, kterou jsme se společně snažili napříč eh, politickými eh, skupinami, bylo eh, podnítit otázku také budov mimo legislativu LULU-CF, což je asi nejefektivnější způsob boje proti klimatickým změnám u dřevěných budov, které jsou takovou náhodou proti ocelovým a mm, betonovým materiálům. A to má dopad na Eh, emise CO2, to znamená, čím více budeme nahrazovat eh, beton dřevem, tím více získáme v oblasti životního prostředí. Tady vidíte 18-patrový dům v Kanadě, mm, který vlastně eh, nahrazuje právě beton dřevem a zachytává uhlík. A tady máte budovu, která se bude stavět ve Vídni, 24 pater, měla by být dostavena příští rok, bude to nejvyšší dřevěná budova na světě. A moje otázka na vás, nebo spíše jde o apel, je, o to, abyste využili svůj čas během předsednictví, abyste eh, podnítili tak budování takovýchto staveb v EU. Je to trochu zvláštní situace, kdy eh, vlastně zdá se, že země, kde je velmi výrazné lesnictví, například Skandinávie, které mají obrovské eh, dřevěné zdroje, tak tam je nejméně dřevěných staveb a to je třeba změnit a Eh, je zapotřebí také eh, upravit příslušnou legislativu, například eh, proti, co se týče ochrany požáru, proti požárům a tak dále. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další by se přál se vyjádřit? Pokud ne, tak tím jsme dokončili druhé kolečko otázek a já předávám slovo panu ministrovi. Thank you. Uh... Děkuji. To bylo mnoho komplikovaných témat, ale já se pokusím se vyjádřit k těm problémům, které jsem slyšel. Za prvé tedy otázka paní Schreier Pierik. Co se týče rovnováhy mezi ochranou životního prostředí a mezi zájmy ostatních eh, zúčastněných stran. Souhlasím s vámi, že abychom byli úspěšní v ochraně životního prostředí, že musíme zapojit všechny, koho se to týká. Všichni si musí uvědomit, že to, co děláme, je užitečné. tomto smyslu musíme do každého procesu všechny zapojit, diskutovat s nimi, hovořit o dopadech na společenský život, na průmysl, a jedině pokud budeme takto diskutovat, můžeme všechny dostat na jednu loď, aby se tak řeklo, a jedině tak budeme úspěšní. Rada přijala závěry, které velice, velice důrazně podporují nový akční plán EU pro e, přírodu a e, oběhové hospodářství. A požádala komisi, aby monitorovala provádění akčního plánu eh, ve spolupráci s institucemi EU a členskými státy. Vím, že Evropský parlament tento akční plán takhle, také podpořil a že podpořil ten e, vícestranný přístup v rámci implementace. Eh, Mr. Parnier. Pane Parně, co se týká vaší otázky o dialogu s průmyslem v USA, proběhne neformální zasedání ministrů životního prostředí v Talinu, a to tento týden. V pátek pak budeme diskutovat o aktuálním stavu mezinárodních eh, vyjednávání o klimatu. Já se těším na konstruktivní jednání. To téma zapojení dalších stran eh, eh, třeba ve Spojených státech jistě bude na stole a já věřím, že najdeme společnou společná, společnou řeč, společná řešení. Pan Faria se ptal na strategii pro plasty. Jak jste řekl, plasty nás dnes obklopují na každém kroku. Souhlasím s vámi, že existují prognózy, že budeme-li pokračovat eh, tímto tempem, můžeme mít brzy v oceánech víc plastu než ryb. A proto je velice důležité s touto věcí něco dělat. Ta strategie pro plasty bude v tomto ohledu velice užitečným nástrojem. Zatím čekáme na výsledky práce komise. Komise tuto plastovou strategii zatím připravuje, ale velice důležitou roli zde bude hrát také ten odpadový balíček. Na to nezapomínejme. And you also asked, and uh, so did Ms. Meissner. Eh, rovněž jste se ptali, podobně jako paní Meissner, na oceány obecně a roli našeho předsednictví v nich. Of course, we certainly we will participate in... Samozřejmě eh, my se budeme účastnit eh, té, na, na té brzké konference Our Oceans na Maltě. A já mám skutečně velikou radost, že se oceány dostávají pomalu do středobodu pozornosti. To je aku, velice akutní záležitost vzhledem k těm různým hrozbám, které pro zdraví oceánu existují. Máme eh, v naší zemi také dlouhé pobřeží, Děláme si starosti o to, co bude s ním. A kromě toho je velice důležité zaměřit se na implementaci cíle udržitelného rozvoje číslo 14. Konference o oceánech na půdě OSN, která proběhla v červnu, pomohla eh, dostat eh, aktuální podmínky v oceánech eh, do pole pozornosti veřejnosti. A konec konců eh, Marko Pomeranc, můj předchůdce, estonský eh, ministr životního prostředí, tam působil jako místo předseda, takže my se v této věci budeme i dále velice proaktivně angažovat. Mr. Brennan, you... K panu Brennanovi. Vy jste se ptal na Lulu CF. A apeloval jste na mě, abychom byli nadále velice ambiciozní v rámci celého tohoto procesu. To samozřejmě uděláme. Jak už tady dnes zaznělo, toto je velice technická, komplexní složka. Hodně se tam počítá. A lepší využívání dřeva a dřevěných produktů je rozhodně dobré řešení pro mnoho členských států. Může to být odpověď na jejich obavy. Já jsem velice rád, že jste zmínil dřevěné budovy, protože mohu tím pádem zmínit, že Estonsko má velké úspěchy v tomto sektoru. Jsme vůdčí zemí v EU co do vývozu dřevěných budov byť tedy musím přiznat, že e, to, co jste říkal, platí i o Estonsku, že tedy hodně exportujeme, v tom jsme dobří, ale možná bychom mohli být i ambicioznější u sebe doma. And, uh... Mrs. Eh, Guteland. Eh, a paní Guteland se ptala na ETS a na různé sektory přepravy, dopravy. Chápu vaše obavy. Uvědomuji si zde ten problém, že různé sektory dopravy si mohou dělat starosti ohledně možných nerovností, co do no, možného nerovného zacházení s nimi, že se tedy s jednotlivými sektory bude nakládat různě. To se samozřejmě týká také sektoru letectví, železnic, námořní dopravy. A my chápeme, že řešení pro námořní dopravu musí být řešení na globální úrovni. A diskuse na, to té, na toto téma by se měly odehrávat na úrovni IMO. And, uh, Mr. Leinen, um, you asked, uh... Pan Leinen se ptal na dostupnost uh, finančních prostředků na financování ochrany přírody. To je, eh, uznávám, velice zásadní v novém finančním rámci. I vzhledem k eh, naší prioritě ekoinovací bychom eh, se snad mohli pokusit najít zde dobrá řešení, řešení co do financování ekoinovativních projektů. Jak bychom je mohli nastartovat, ty projekty i podpůrné programy, které by mohly v mnoha sektorech znamenat velké změny. Um, there were also questions raised uh, about pak se také objevily otázky ohledně energetického balíčku a dalších témat, která spadají do pole působnosti mých kolegů v rámci estonské vlády. A já vám na tyto otázky rád odpovím, ovšem písemně, až si zjistím dodatečné informace. Pak vám rád poskytnu písemnou odpověď. Tak a to je všechno. Takže vám děkuji. Děkujeme, pane ministře, že jste dnes mezi nás přišel. Přejeme vám mnoho štěstí v rámci předsednictví a spoléháme na vás, že přesvědčíte své kolegy, že jedně společně se můžeme eh, posunout vpřed tím nejlepším možným způsobem. Ještě jednou děkujeme a hodně úspěchů do předsednictví. Děkuji vám, já se těším na spolupráci s vámi.